Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás po letní pauze a navrhla bych vám, abychom schválili pořad jednání. Good. A... Dobře. A sdělení předsedkyně, to je obvyklé, jednání je přenášeno a všechny zápisy z jednání a poznámky jsou e, na e, webových stránkách. Zápis ze 13. a 14. července bude předložen 26. září, takže zatím nemusíme schvalovat žádné zápisy a nemáme žádné aktualizace trialogu ani hlasování, takže to e, teď tedy budeme muset znovu nakopnout. Doufám, že se všichni odpočinuli. A pak je tady otázka e, schvalování motorových vozitel a tak dále. To je všechno spožděné, takže se posuneme e, přímo k prezentaci ze strany komise e, k návrhu, který se týká, která, která se týká tedy prodeje spotřebního zboží. Je to tedy prezentace ohledně prvních výsledků refitu a e, Pascal Aremo je naším zpravodajem, takže děkuji, Pascale. A potře- měla bych vás jenom upozornit, že tady komise dostala nějaké, nějakou korespondenci v srpnu které se týkají příloh k neoficiálním dokumentům ohledně údajů eh, k prodeji. A pak je tady návrh na ty smlouvy k dálkovému prodeji a nějaké podpůrné eh, další eh, data a to je všechno k dispozici na našich webových stránkách. A dala bych teď slovo Veronice Manfredi, která je z Evropské, Evropské komise zodpovědná za spotřební právo a práva e, spotřebitelů. Prosím, Veroniko, máte slovo. Řečník bohužel nemá zapnutý mikrofon. Děkuji. Já bych vám také chtěla e, popřát dobrý začátek e, dalšího kola našeho Eh, naší práce a doufám, že ten můj eh, úvod a to dnešní eh, naše debata bude takovým zajímavým prvním soustem při našich snahách, abychom to zlepšili v této oblasti tak, aby tady byly efektivní opravné prostředky pro spotřebitele a aby u prodeje jak online, tak offline. Bylo vše v pořádku. Když dovolíte, tak bych se ráda vrátila k tomu, eh, co je tedy hlavním eh, právním eh, nástrojem. Je tady tedy z 9. prosince 2015 přijatý balíček. Je to nejprve návrh směrnice, která umožňuje spotřebitelům, aby se e, účinným způsobem mohli domáhat opravných prostředků. My samozřejmě také chceme reformu stávající směrnice e, a to v e, všech kategoriích spotřebního zboží, o které tady jde. A pak je tady digitální dimenze toho všeho, proč to navrhujeme v rámci intenzivní práce, která charakterizuje tu strategii digitálního trhu, se ukázalo velice jednoznačně, že toto je nesmírně důležitá část naší ekonomiky a je tady velmi značný a ještě nepodchycený potenciál a e, my tady prostě E, nemůžeme si dovolit nevyužít těchto možností dalšího růstu. Při přípravě návrhu se také ukázalo ze všech zúčastněných stran, od podnikatelů, od vnitrostátních orgánů, od spotřebitelských organizací a tak dále, že volají, a my to chápeme, potom, aby tady byly stejné opravné prostředky, jako když se e, prodává offline, jak když se prodává offline, tak eh, online. Jak když se spotřebitelé tedy kupují eh, zboží online či offline. A pak eh, je tady zapotřebí tedy mít více údajů k dispozici, abychom zjistili, jak se stávající směrnice odráží na těch prodejech, prodejích online, offline a jak bychom tedy mohli sladit ty opravné prostředky. A Dnešek je svým způsobem takový počátek chvíle eh, tedy zjevené pravdy. My vám chceme jasně ukázat eh, velmi eh, otevřeně, které údaje už jsme v tomto směru dali, dostali dohromady. A e, já ještě chci připomenout náš dopis ze srpna, který jste snad dostali. Doufám, že už jste v té chvíli nebyli někde po plážích. My ještě e, určité věci diskutujeme interně uvnitř Evropské komise. Jak víte, REFIT je procesem, který, dělá, e, který spadá do guideline o lepším vládnutí, better regulation, takže my musíme zajistit opravdu tu správnou konzultaci všech zúčastněných eh, stran, takže ještě vyladíme všechny tyto údaje, budeme se jimi zabývat a eh, chceme vám je předložit, abyste věděli, eh, jaké tendence se tady začínají objevovat, protože o to právě jde. A ta konečná, pra, ta konečná zpráva, o tu se s vámi podělíme v září. Takže se můžeme přesunout k další obrázku. Refit je vlastně takové mnohem širší, má mnohem širší záběr. Tedy jde o e, dohromady šest směrnic, teď se zabýváme jednou z nich. Je to taková snaha, e, jejímž cílem je plně harmonizovat e, věci v oblasti spadající do pravomoci směrnice o Injunctions Directive, která je velice, velice důležitá z hlediska mm, právních aspektů a v souladu s závazkem, který jsme na sebe vzali v prosinci 2015, eh, tak jsme již do toho zapracovali všechny údaje, které se vztahují ke směrnici o eh, zárukách pro spotřebitele a velice eh, se těšíme na spolupráci s vámi, abychom se podělili o výsledky a zjištění v té této oblasti. A teď vám již mohu ukázat, jaký je ten výzkum, který jsme doposud realizovali. Musíte vědět, že e, tyto první údaje e, jsou charakterizovány něčím, co mi připadá velice důležité, protože přicházejí opravdu e, z toho místa, odkud nás nejvíce zajímaví vlastně jsme byli schopni pokrýt více jak 23 tisíc spotřebitelů z 28 unijních států. Takže to už je opravdu velký počet lidí, eh, kteří všichni souhlasili s tím, že zodpoví naše podrobné otázky. U eh, těch eh, maloobchodních entit, tak tam už jich bylo mnohem méně, 375, ale zase v 15 členských států a jedná se tedy o 185 e, vlastně skutečných mikropodniků, které mají každý méně než 10 zaměstnanců, potom 153 středně velkých, e, tam je to tedy do 50 e, zaměstnanců a 37 velkých nebo či středně velkých podniků. Takže Eh, chtěli jsme se prostě eh, bavit se skutečnými lidmi, eh, kteří pracují v terénu. Vnímáme to jako opravdový úspěch a i nadále bychom velice rádi spolupracovali s IMCO, abychom využili možná i těch možností, které máte vy při, při zajišťování reakcí těchto těchto entit. A teď tedy jde o možné slaďování pravidel pro prodej online a offline. K tomu několik údajů. Tak nejprve, možná, že víte, že v evropské ekonomice máme zhruba 1,2 milionu malou obchodních entit a tam 35 eh, eh, pracu, eh, prodává jak Eh, face to face, tak eh, dálkovým prodejem. Takže to je poměrně velký eh, podíl naší ekonomiky. Je to, velký, je to velké množství mužů a žen, podnikatelů a podnikatelek, kteří budou zasaženi naším případným rozhodnutím ohledně tedy sladění pravidel či nesladění pravidel pro online a offline prodeje. A z těch, kteří prodávají eh, tedy eh, face to face, tak je eh, zajímavé zjištění, že 42% eh, kteří prodávají tedy konkrétně spotřebitelům, před, tak to je docela, docela zajímavé zjištění. A z těch 42% Eh, jich velké množství eh, shledává, že pro další rozvoj přeshraničního obchodu je poměrně důležité, jak to prostě bude s těmi pravidly eh, zdali tady bude sladění těch pravidel pro offline a online obchodování. Takže skutečně jsou to velké, velká čísla, je to poměrně průkazné. Můžeme přejít k dalšímu obrázku, abychom se podívali na to, co se odehrává na straně spotřebitelů. No tak, co tady vidíme? Spotřebitelé nám říká, těch 23 500 spotřebitelů, eh, že 73% z nich eh, vlastně velmi často či často nakupuje v skutečných obchodech, kamenných obchodech a 49 z nich eh, nakupuje online. A co se týče přeshraničního nakupování, tak je to nějakých 11 a 17 eh, to eh, provádí online. Takže lidé příliš nenakupují, i když cestují do ciziny. Já doufám, že všichni máme e, příjemné zážitky z takového nakupování, především během prázdnin, ale zdá se, že tady zatím není ten dostatečný stupeň důvěry pro e, tento e, typ na, nakupování. A pak je tady veliká, velmi specifická situace, co se týče u těch E, E, zboží typu e, domácí spotřebiče či e, elektronika. Takže 5% spotřebitelů velmi často nebo často cestuje do jiné unijní země e, za účelem e, nákupu něčeho takového a 30% tak učinilo někdy či výjimečně. Takže není, tomu, e, není to nějaké velké číslo. číslo. Já jsem velmi pragmatická, nedovedu si představit, že bych cestovala do ciziny, abych jsem třeba koupila ledničku, ale u jiných Eh, typů zboží, například u nějaké elektroniky, telefonu a tak dále, je dost těžké pochopit, proč by člověk nechtěl využít možnosti nižší ceny, třeba většího výběru v zemi, která je kousek eh, od nás hned za hranicemi a lidé prostě nemají úplnou jistotu ohledně režimů, které se na to vztahují a ohledně toho, co by se dělo, kdyby došlo k nějaké chybě, kdyby došlo k nějaké E, nějakého pokažení toho výrobku. Celá řada spotřebitelů říká, že skutečnost, že mohou být konfrontováni s, různým, s různými režimy e, při řešení případných závad, je vede k tomu, že se prostě nehrnou do takovýchto nákupů a činí to v tom objemu těch e, rozhodovacích skutečností velký podíl. A teď se můžeme podívat, jaké hlavní možnosti, co se týče e, té politiky, kterou by měla, která by měla být přijata, e, které možnosti stojí před parlamentem a komisí. komisí. Nejprve jde o to zjistit, jaké je chování spotřebitelů. Tím jsme se zabývali. Například jsme se jich ptali, jak často jsou konfrontováni s vadným zbožím a s problémy z toho vyplývajícími a kdy v čase se v tom zboží ty závady projevují. No a na základě těchto jejich odpovědí jsme zjistili, že 96 eh, problémů se eh, objeví předtím, než uplyne ta dvouletá záruční doba. Takže opravdu je tomu tak, že to je velmi často v těch prvních měsících používání toho zboží. Je také zajímavé zjistit, eh, my jsme se ptali třeba spotřebitelů v těch eh, zemích, kde jsou delší eh, záruční doby, jako je třeba Švédsko, Nizozemí. A eh, spotřebitelé z těchto států nám řekli, že počet závad, které se objeví po tom dvouletém období, je velice, velice malý, takže 2% ve Švédsku a maximálně nějakých 7% ve Finsku, kde je také ta dlouhá záruční doba. Rovněž je zajímavé zjištění, že v těchto stejných zemích jsou spotřebitelé také velmi špatně obeznámeni se svými právy. Je to prostě překvapující, musím říct, že poté, co směrnice už je vlastně v platnosti prakticky 20 let, tak spotřebitelé ze zemí, eh, kde existují prostě velmi štědré režimy právních záruk, v tom nemají vůbec jasno. Celá řada z nich nám říkala, že mají pocit, že, máme, že mají k dispozici pouze dvouletou záruční dobu. No a můžeme přejít k dalšímu obrázku. A na tom vidíme, eh, co si myslí podniky ohledně nákladů a výnosů případné harmonizace. 30 z nich si myslí, že takováto harmonizace by snížila náklady oproti statutu quo. Můžete říct, že to není nějaký velký, eh, velké číslo, ale zajímavé je, že toto číslo jde nahoru, když se zeptáte podnikatelů a podnikatelek ve Švédsku, Finsku, Spojeném království a Nizozemí do určité míry. Takže toto je oblast, kde vidíme, eh, že vlastně nám ti, o které tady především jde, říkají, že by bylo mnohem lepší mít jednotné, jasné pravidlo, stejné pravidlo napříč Evropou a že navíc by to sebou neslo také určité úspory. A můžeme přejít k dalšímu bodu. Další mu velmi závažnému e, bodu. Otázka je tedy to důkazní břemeno. Tady bychom to neměli otočit. My jsme se ptali podnikatelů a chtěli jsme od nich vědět, zdali e, v tomto případě by se dalo hovořit o nějakém dopadu na náklady a e, výnosy. Velký počet podnikatelů, a musím říct, že to e, číslo ještě dále narůstá e, v důsledku těch analýz, které dělá firma, které jsme to zadali ke zpracování, tak velký počet podnikatelů říká, že podle jejich názoru by sebou říká, že by sebou to sladění eh, eh, prostě nevedlo k nějakým zvýšeným nákladům. To sladění je vnímáno jako dobré pravidlo, které by totiž také výrazně snížilo počet stížností a eh, sporů. Takže vzpomínáme na rok 2015, obchodní a právní záruky a v zásadě obchodníci buď jsou velice střícní ke svým spotřebitelům a e, snaží, snaží se prostě věci řešit a na druhé straně jsou takoví, kteří nejsou přátelští k zákazníkům a snaží se je e, držet e, nesnaží se jim prostě vyhovět eh, při eh, uplatňování jejich eh, práv. A pak je tady hierarchie těch opravních prostředků. Naše údaje ukazují, že, a to je prostě určitá jasná věc, 51% spotřebitelů buď nežádají okamžitou, okamžité snížení ceny a nebo ukončení tedy té smlouvy a a nebo pouze tehdy, když to prostě není vyřešeno. Takže spotřebitelé dávají přednost, eh, považují za rozumné, aby ten eh, závadný výrobek byl eh, opraven. A i v Chorvatsku, Litvě či Řecku, kde je v současné době volný výběr těch opravných prostředků, tak nějakých 67 60 a 50 v jednotlivých těch státech nežádá snížení cen a nebo navrácení tedy té celé eh, ceny. A pak jsou tady další zajímavá fakta. 70 77 spotřebitelů na přímou otázku eh, odpovědělo, že je tedy rozumné eh, nabídnout ze strany toho prodejce nabídnout výměnu toho závadného zboží. A já si myslím, že to je opět něco, co musíme vzít v úvahu. A teď další, další e, obrázek ohledně výběru těch e, politik. Jedná se o pravidlo, které jsme e, již navrhovali v prosinci, aby spotřebitel nebyl povinen do dvou měsíců uvědomit prodejce o závadě. Tady jsme zjistili, že 62 podniků, a zase musím v tomto případě říct, že e, ve světle dalších analýz e, e, toto číslo stoupá, tak 62 podniků si nemyslí, že by zrušení této povinnosti vedlo k nějakým velkým nákladům. A rovněž se ukázalo, že obecně jsou spotřebitelé aktivní a reagují včas, 37 až 50 eh, až 58 eh, problémů bylo řešeno buď okamžitě, a nebo v době do jednoho týdne. Takže spotřebitelé se snaží také být rozumní a my si musíme položit otázku, zdali skutečně potřebujeme eh, takováto pravidla. A budeme velice rádi, když eh, během tohoto procesu budeme moci spolupracovat eh, s vaším výborem. Toto je opravdu pouze jenom začátek a já vám děkuji za pozornost a s kolegy jsme připraveni zodpovědět vaše případné dotazy. Thank you, Vicky. Ja, zunächst möchte ich... Děkuji, Vicky. Především chci poděkovat komisi, eh, že nám zde představila tato čísla. Eh, přičemž je třeba říci, že se jedná pouze o předběžné analýzy a pozorování, eh, které je třeba prohloubit. 23 tisíc spotřebitelů, to už je docela pěkná základna pro Eh, zjišťování mínění spotřebitelů, stejně tak jako eh, přes 300 mm, podniků. Eh, I když těch podniků, kdybych bylo 500, bylo by to lepší, tak tady by se to možná mohlo ještě doplnit a mm, data by se možná upravila. Z předběžných eh, jaksi pozorování bych předběžně vyvodil některé eh, velmi přerebné závěry. Eh, obchodníci, ministerstva, spotřebitelské organizace a podobně by si přáli, aby nákup offline a online byl sloučen, protože tento kanál se využívá čím dál tím více. Dále máme zde eh, zákonnou eh, lhůtu ochrany dva roky a navrhuje se tady nebo uvažuje se o jejím zvýšení. V některých zemích už je delší tato záruční doba eh, ve Velké Británii, Švédsku, Finsku, Irsku. Čili eh, tady se říká, že tedy mm, ta, tato lhuta někde bývá jeden nebo dva roky. Dále zde bylo konstatováno, že přizpůsobení mm, této záruční lhuty eh, životnosti produktu by byla poněkud komplikovaná, protože eh, zdá se to komplikované zejména těm, eh, kteří eh, s tím pracují denodenně. Eh, v 96% případů spotřebitelé produkt byl sledán vadným a 45 vlastně vadu zjistil už během prvních několika měsíců. To bylo taky zajímavé. Co se týče hierarchie, tak eh, tady eh, velká část spotřebitelů je pro, přičem 45 eh, procent spotřebitelů by si přálo, aby bylo možné odstoupit od smluv, odstoupit v případě záruční poruchy. Čili tady je třeba zjistit, co vlastně přesně platí. Bylo by dobré, kdybychom věděli, jak přesně zněly otázky, ty bychom skutečně potřebovali, aby nám byly přidány. A pak budeme moci na základě těchto otázek lépe analyzovat, co nám ty získané údaje de facto mají říci. V tabulce 1.3 eh, uvádí zhruba třetina spotřebitelů, že přeshraničně nenakupují prakticky nikdy. Zajímalo by mě, jestli komise má také regionální data, protože myslím si, že to bude eh, lišit. Také v tabulce 2.5 a eh, je to potvrzeno 2.7 a 2.8 těmito tabulkami, kdy podle podniků nemusí vést zlepšená ochrana spotřebitele k vyšším nákladům. Tady by mě skutečně zajímalo, jak jste se podniků ptali a e, jestli tedy mm, prostě jako to má vypovídací hodnotu. A e, jestli tedy ten e, vzorek dotazovaný firm byl reprezentativní. No a pak tady mám ještě další otázku na komisi, otázky na komisi. Zajímalo by mě po první analýze jak se stavíte ke sjednocení nákupu online a offline? Jste pro nebo spíše ne? Za druhé, pokud hovoříme o zákonné záruční lhůtě, eh, myslíte si, že by bylo vhodné je ji prodloužit nebo spíše ponechat na těch dvou letech, poněvadž spotřebitelé jsou víceméně spokojeni? A další otázka jak se stavíte k té možnosti upravit eh, záruční lhůtu podle životnosti eh, výrobků. A eh, další otázka, to jsou možnosti právních opravných prostředků. Jejich hierarchie většina. Dotázaných je tady pro takovou hierarchii. Mě by zajímalo, jestli to je pravda nebo ne. A to je ode mě všechno a těším se na odpovědi. Děkuji. Děkuji eh, za eh, socialisty a demokraty. Jsme velice rádi, že komise se zabývá eh, těmito, touto problematikou, ale trošku se připojit k panu Aramondovi, pokud se týče té metodiky, zajímalo mě skutečně, jaké otázky, nebo jak zněly ty otázky ukazuje se, že opravdu je rozdíl eh, podle toho, o jakém druhu zboží hovoříte. Například, eh, když se hovoří o eh, právní záruce, ukází se, ukazuje se, že 35 a nebo ještě více spotřebitelů hovoří o záruce u elektrických nebo elektronických zařízení, čili ale hodně Eh, záleží na tom, jaký produkt to je, eh, protože máme mnoho eh, mnoho výrobků, které obvykle ty první dva roky přestojí bez problému a začnou se kazit poté. Čili možná, že prodloužení té záruky nad dva roky možná mm, je velice důležitá věc a neměli bychom na tím mávnout rukou. Také pokud se týče právního hlediska i hlediska eh, spotřebitele, eh, já si myslím, že je tady problém, že spotřebitelé nejsou eh, někdy schopni prosadit si svoje práva, čili já si myslím, že takové ty takové to vyrovnávání mezi jednotlivými zeměmi něco za něco, to nevím. My s právního hlediska se díváme na spotřebitelská práva objektivně, také na spravedlnost. Ne, eh, nejde ani tak o to, co ten či onen spotřebitel eh, považuje za vhodné nebo přiměřené, čili eh, poněkud jsem na rozpací s formulací některých otázek. A taky ta, to právo stěžovat si spotřebitelé eh, skutečně eh, většinou eh, neodkládají to, když se jim něco pokazí a okamžitě se hlásí o svá práva. Čili skutečně, pokud máte výrobek, který je vadný, můžete ho opravdu velice rychle velice rychle reklamovat. Čili toto je něco, co celkem podporujeme. Čili ten eh, průzkum nás těší, ale myslím si, že je tady více otázek než odpovědí. Annalín tady není, takže dnes. Ano, já budu hovořit jménem na Anolí, která dnes nedorazila. V prvé řadě bych chtěla poděkovat eh, komise za prezentaci k eh, refetu a diskuze refetu ve výboru. Pokud jde o lepší právní úpravu, než vždycky se zastávala hodně eh, lepší úpravy, pokud jde o digitální obsah a pokud jde o příslušející úpravu. A teď se ukázalo, doufáme, že a to tak i nadále bude, že velká otázka spočívá v tom, jestli budeme chtít rozšířit eh, rozsah na eh, prodej a nákup eh, mimo prostředí online. My totiž stále více nakupujeme, více online a těto zákazníci již mají odpovídající ochranu, co se týče eh, nákupů, ale eh, zákondárce má dále vyjasnit situaci. Pokud jde o další prodej, řada z nich prodává jak online, tak offline, tak i zde musíme upřesnit celou situaci. A ve zprávě se uvádí, že 55% zboží se prodává jak online, tak offline. A když se zeptáte obchodníků v Evropě, tak řada z nich jsou malé, malí obchodníci, 35% z nich jsou malí obchodníci, takže myslíme si, že je to stále více důležitá oblast a bude to důležitější, stále důležitější z hlediska ochrany spotřebitele v budoucnu. Eh, co se týče mé role koordinátora, pokud jde o dvouletou lhutu a obecná práva spotřebitele, musíme se ujistit o tom, abychom dále nerozmělnili práva spotřebitelů, jak existují v tuto chvíli. A už několik eh, předřečníků říkalo, že jsou zde členské státy, které mají ještě přísnější úpravu než je zde a my bychom neměli tedy ty normy podceňovat. A Lucien o tom hovořila také, ačkoliv spotřebitel často nemá vůbec představu o tom, jaká má přesně práva, tak se musíme zde velmi opatrně ujistit o tom, že dobře rozumíme tomu, co vyplývá z výzkumu. Často spotřebitelé totiž ani nevědí, eh, co přesně znamená jejich práva. A teď k tomu, co říkala Annalín. Obecně je spokojená se závěry refitu a Potvrzuje se zde poptávka řady eh, zúčastněných po jednotné úpravě. Těší se na spolupráci se spravodajem a se stínovými zpravodaji na tomto materiálu budoucnu tak, aby se celý tento materiál vylepšil. Děkuji. Kaja Kalas. Děkuji. Kaja Kalas. Děkuji. Já chápu, že jde o závěry z jednání o refitu. Eh, my bychom tam měli zahrnout i prodej online i offline. A teď otázka jednotného režimu pro jak eh, nákup na místě, tak nákup na dálku. Pokud zde jsou určité odezvy, které říkají, že v rámci jednotného režimu by mohla existovat určitá volba, určitá rozlišení jednotlivých aspektů, tak eh, by to bylo možné řešit tímto způsobem, kdyby se rozlišoval online prodej a offline prodej. Takže zde existují stále ještě určité rozdíly a otázka je, jak tyto rozdíly vyřešit. Mám zde seznam s těnovým zpravodajů. Um, but it's... Julia Reiders bude hovořit jako první. Chce někdo navázat? Evelyn Keppel, Julia, prosím, za zelené. Děkuji v prvé řadě dovolte poděkovat komisi za představení výsledků, které jsou velmi důležité. Je to důležitý vstup do naší další práce. Domníváme se, že obecně řečeno bychom se měli snažit o jednotnost pravidel u prodeje online i offline. Nicméně není mi zcela jasné v určitých oblastech, jaké závěry vyvodila komise z výsledků, jak k těm závěrům dospěla. Zvláště mi není jasná otázka svobodné volby prostředků reklamace. To jsou závěry, které jsme dostali v prosinci. Komise představila určitou hierarchii prostředků. Několik členských států má ale už zakotvenou eh, volnou volbu eh, prostředků reklamace, takže komise navrhuje, aby vlastně tahle svobodná volba zmizela a aby existoval určitý žebříček, postup, hierarchie postupu. Co se týče eh, tohoto závěru, tak já proto nevidím odpovídající oporu. Bylo zde něk- celá řada zákazníků, kteří mají tu svobodnou volbu a využívají ji. To samozřejmě neznamená, že každý spotřebitel uh, vždycky bude volit možnost vrácení peněz. Vrácení peněz někde ne, v určitých případech není efektivní, ale třeba u nákupu digitálního obsahu je to varianta a my zde zaznamenáváme určitý trend, že se to dotkne malých uh, transakcí. Zde je to vyloženě atraktivní MP3 kup za 50 centů například. A zde, aby, zde by existovala hierarchie. Když nedostanete to, co jste očekávali, dostanete eh, peníze zpátky. To se nám zdá jako velmi těžkopádný postup. Uh, Většina spotřebitelů opravdu činí kroky, je to 90%, činí kroky v případě eh, vadného zboží, ať už má jakoukoliv volbu. Já myslím, že to nás nepřekvapuje. Většina spotřebitelů učiní nějaký krok, pokud neobdrží to, co předpokládala a využije prostředků, které jsou jim dány k dispozici. Já nevidím žádnou oporu pro to, abychom tvrdili, že volná volba, svobodná volba prostředků není nutná. Já si myslím, že je to spíše politické rozhodnutí. A pak by mě zajímalo, eh, aby nám komise sdělila, na základě závěru navrhujete už teď nějaké změny návrhu z prosince paní Alimont už uh, hovořila o tom, zda máme rozšířit návrh na, uh, o um, hmotném zboží, jestli chceme mm, to nějak zapracovat do materiálu vyplývajícího ze směrnice. Někteří to kritizují, jestli se to mělo představovat před eh, debatou o refitu nebo později, jestli třeba to nebude mít na některé otázky eh, dopad. Děkuji. Já zde mám seznám řečníků a ujistím se o tom, že mám všechny. Evelyn Gepard. Ale ještě než jí dám slovo, tak vítám skupinu Znojum. Doufám, že jsem to vyslovila správně, říká paní předsedkyně. Také vítám skupinu z Pandemburgu, z Prostě vítáme skupiny návštěvníků v Evropském parlamentu. Tohle je velmi důležitý výbor. Je třeba se zabývat spotřebitelskými právy při nákupu na internetu a Evelyn toto téma velmi zajímá, stejně jako celou řadu dalších poslanců v našem sále a uvidíte, jak eh, dohloubky zpracováváme dané téma. Evelyn má slovo. Děkuji, Vicky. Eh, samozřejmě taky jsem ráda, eh, kdykoliv k nám někdo zavítá eh, a zajímá se o to, co my jako poslanci tady vlastně děláme a možná také potom se dozví o přeshraničních kontextech. To téma je velice důležité a já musím říct, že skutečně by bylo dobré vědět více o tom, kdo byl vlastně tázán. Eh, také eh, trošku možná rozlišení mezi eh, přihraničními regiony, kde ten přeshraniční obchod bude asi výraznější než někde uprostřed vnitrozemí popis eh, Bárensko, Birtemlesko versus třeba Bavorsko. Eh, druhá věc, v Evropské unii zdá se, že mnozí spotřebitelé neznají svá práva. A možná i na to bychom se měli více zaměřit, protože tady nám refity nepomohou. Ale de facto eh, ta neznalost může velice proměnit a jakoby sfalšovat odpovědi, které dostáváme. A další věc, eh, ten katalog otázek, tak jak, jste eh, tak jak byly položeny, by bylo dobré, kdybychom ho měli, poněvadž skutečně je důležité vědět přesně, eh, nač a jakým způsobem byli lidé tázáni. To může dát určité, naznačit něco o tom, nakolik závažné jsou tyto odpovědi. Dále pokud se týče o hierarchii nápravných opatření, tady máme tabulku a to eh, zajímalo mě, pokud jste ty otázky formulovali takto, tak to může být poněkud zavádějící pro spotřebitele, poněvadž eh, se tam eh, selektuje jako buď eh, je to tedy, jak si člověk si může vybrat, anebo je tady pořadí, jaké musí dodržet. Čím mě by skutečně zajímalo, jak tyto otázky byly kladeny, abych mohla lépe interpretovat ta čísla, která jsme zde dostali. Zajímavé je, a tady by mě taky zajímalo trošku více informací z kontextu, sice, že pro podniky je důležité, pardon, není za tolik důležité z finančního hlediska, jestli ta záruka má trvat dva nebo tři roky. Já myslím, že to by vyřešilo spoustu problémů, kdyby to Hm, kdybychom to využili, poněvadž de facto harmonizací práv spotřebitelů by žádný spotřebitel neměl být krácen na svých právech. A my máme eh, záruční doby tři roky ve Francii, místy v Británii až šest let, v Německu pouze dva roky E, takže tady bychom mohli být e, lákání k závěru, tak to dáme všechno na dva roky, protože spotřebitelé stejně nevědí, že se na to líp. No tak e, to jsou vlastně takové detaily, které jsou pro nás důležité. Proto by skutečně potřebovala ještě další informace, více informací, abych lépe rozuměla těmto číslům. Děkuji. Antonis Korga. Antony Skorka. Ano, děkuji. To je pěkné, že máme eh, tento přehled, eh, od kterého se můžeme odrazit, když eh, vznikají nějaké určitě zmatené z toho závěry, protože tam zase není příliš těch podnikatelských subjektů, které se ho zúčastnili, toho šetření. Mám skutečně pocit, že tady zatím asi jdeme špatným směrem. E, ten, ta studie o dopadech e, byla tak trochu ušitá nahonem, rychlou jehlou. A držme e, se toho, že tady prostě existuje jednotný trh, že nám jde o jednotný trh online i offline a to je cíl, který bychom měli mít na paměti. Zatím se to tak trošičku vymklo vymklo. Myslím, že komise by měla stahnout ten návrh a měla by předložit nový soubor pravidel pro, pro, eh, pro nákupy online i offline s maximum harmonizace. RIFIT ukazuje, že eh, národní pravidla jdou nad rámec harmonizace. A to jsou ty největší překážky, které znemožňují podnikům, aby prodávali přes hranice. Děkuji. Mám pár dotazů, ale eh, máte v úmyslu jít do jiného jednání. Chcete to zveřejnit, pokud chcete přijímat rozhodnutí a naprosto souhlasím, že se musíme podívat na ty otázky, které jste kladli těm jednotlivým zúčastněným stranám, protože spotřebitelé mohou samozřejmě úplně eh, rozličně reagovat na různé typy digitálního zboží. Eh, samozřejmě, pokud eh, Eh, se jedná o nějaké dražší eh, zboží, tak si spíš budu stěžovat, spíš budu uplatňovat eh, tedy nějakou tu žádostovou měnu nebo náhradu, než když to bude něco, něco Ehm, levného a ty práva, to je důležité téma a opravy, právo na neustálé opravy, to spotřebitelé rádi nemají, takové ty konstantní opravy, takže právo na opravu není ekvivalentní s eh, některými dalšími právy. Eh, chcete teď reagovat na některé z dotazů? ale každopádně budeme asi potřebovat ještě nějaké další informace v písemné podobě. Ano, ano, prosím. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji váženým poslankyním a váženým poslancům, kteří si vzali slovo. Chtěla bych zopakovat eh, něco, co také bylo v dopise, který vám poslala v komisařka Jourová. Vy jste dostali takový jako, takovou ochutnávku, prostě původní údaje, které byly ještě zpracovány dál a závěrem září k vám doputuje ta konečná zpráva se všemi údaji, které se týkají případného sladování e, pravidel pro prodej online a offline. Takže ano, bude tady ta konečná zpráva a ta zpráva bude zveřejněna tuto chvíli komise se snaží být takovým tím poctivým makléřem v určitém procesu, který již byl započat. A my se vám snažíme poskytovat ty úplně nejlepší, nejprůkaznější naše závěry. Jsem první, kdo se cítí zklamán tím, že pouze 375 podnikatelů nás, nám odpovědělo tomto směru bychom třeba mohli apelovat na vás, zdali byste nám s tím trochu nepomohli, aby to bylo lepší. Veřejná konzultace ohledně refitu má již 12 týdnů za sebou, dostali jsme nějakých 300 odpovědí, docela bych eh, ráda, kdyby nám výbor, výbor pomohl eh, v tomto směru vykonat eh, víc Chci ovšem zaručit a zaručuji se za to, že se jedná o skutečné podnikatele z terénu, mikropodnikatele či malé podnikatele. Často slyšíme od velkých eh, podniků anebo od eh, američanů, eh, kteří nemají zkušenosti z terénu u nás, ale tohle to jsou jiné údaje, to jsou údaje opravdu z našeho prostředí. Jistě chápu ty kritické hlasy, vždycky se ty dají věci udělat lépe. A teď ke spotřebitelům. Ano, samozřejmě vám rádi poskytneme další informace. Ten vzorek je velice reprezentativní, jsou tam všechny sociální kategorie, věkové kategorie, takže si myslím, eh, i zeměpisně jsme se snažili to pojmout eh, rozšířeným způsobem. Je tam ještě také Island a Norsko, rádi se s vámi podělíme o dotazník. Já naprosto souhlasím s tím, co řekla řada řečníků, v tom smyslu, že některé přílohy by byly lépe pochopitelné, kdybychom znali, nebo kdyby vy jste znali ty otázky, takže o to se s vámi podělíme. A myslím, že bych to asi tady ukončila, protože, jak jsem už říkala, teď jsme ve fázi, kdy si sami navrhujeme určité změny a já se mohu jen držet eh, toho stanoviska, že to, co jsme navrhovali v prosinci, nám připadalo jako velice rozumná, mm, rozumný přístup a eh, ty údaje to eh, nevyvracejí, ale samozřejmě můžeme diskutovat o různých možnostech. A chtěl by, chtěla bych ještě dát slovo kolegovi. Děkuji. E, paní předsedkyně. chci jenom reagovat na několik e, připomínek, e, které učinil pan zpravodaj Aremo a paní Reda a také vy v závěru. Tak úplně nejdřív Němčina. Offline sales steht. Čili tady jste se nás ptali, jakým způsobem se komise staví k prodej offline, je třeba říci, že už ve sdělení komise sdělila, že je velice důležité, aby spotřebitel i podnikatel byli schopni se opřít o jeden jednotný koherentní právní rámec, když eh, prodávají offline nebo online. Tady vidíme, že údaje, které zde máme, podporují to, co jsem řekl. Kolegyně Manfredi už řekla, že tyto údaje by, se, by měly vplynout do zákonodárného procesu a e, rada a také vy byste mohli tedy příslušným způsobem rozšířit e, působnost. Dále se hovoří o e, garanční době dva roky, případně i prodloužení. Eh, komise se shodla eh, z mnoha důvodů na dvouleté jednotné záruční době. Eh, jenom jeden důvod zde zopakuji, a sice, že jednotná záruční doba znamená právní jistotu, znamená, že to bude platit pro všechny a ve všech členských zemích, bez ohledu na to, zda se prodává online nebo offline. Eh, podniky, eh, zejména ze zemí, kde jsou různé délky záruční lhůty, tak tam eh, vidíme, že tam, kde se musí rozhodnout případ od případu, hm, tak nastávají různé situace, které opravdu jsou nepřátelské právní jistoty. Pak tady byla ještě otázka pana Reda. Eh, jak se eh, liší tento návrh oproti legislativ z roku 99, pokud se týče té hierarchie. A sice eh, je rozdíl to, že přechod z prvního stupně do druhý stupeň uplatňování práv je daleko jednodušší, čili je daleko jednodušší odstoupit od smlouvy, čili není potom nutno eh, vždy v každém případě jít celou hierarchii těch eh, přiznaných práv. A ještě k paní Ford, eh, vy jste se ptala, jak je to s těmi opakovanými pokusy o opravu to komise si příliš nepřeje. A proto eh, jsme v návrhu v podru zdůvodnění 28 eh, řekli, že eh, spotřebiteli bychom neměli tedy dělat to, že se budeme znovu a znovu pokoušet o opravu, Prostě je zde termín, ve, ve kterém může být eh, nabídnuta oprava a pokud to není v tomto termínu splněno, může spotřebitel žádat odstoupení od smlouvy. Děkuji vám. A jestli tady bych mohl požádat, eh, mohla požádat komisi, aby nám umožnila přístup, já nevím, řekněme, linky na ty konzultace nebo něco podobného, tak Eh, samozřejmě eh, by mohli tedy eh, poslanci vám pomoci to šířit mezi veřejností, že? ale pokud nemáme ty linky na sociální média a podobně, tak to asi není tak jednoduché. Takže můžeme vám pomoct jenom, když tedy k tomu máme přístup, že? Děkuji. The next item is the, uh... Další bod je zpráva Lary Komy o Evropské obrané unii a eh, budeme se bavit o eh, návrhu stanoviska. Pan Hajet je zpravodajem ve výboru SEDE. Samozřejmě eh, to patří pod AFED. Eh, paní Komi eh, předložila svůj návrh 6. července a očekáváme ještě stanoviska od výboru budget a AFCOM. Takže teď bych snad požádala paní Komi, aby zahájila diskuzi ke svému stanovisku. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já vím, že tímto tématem se zabývá hned několik výborů. Je to téma velice citlivé. Při vstupu v platnost Lisabonské smlouvy vlastně nedošlo k nějaké velké změně e, společné e, e, obrané politiky, nedošlo k nějakým výrazným posunům a myslíme si, že se jedná o velice citlivé téma i vzhledem k teroristickým atentátům a my to všichni sledujeme a ve výboru IMCO, ve výboru pro vnitřní trh si myslím, že je velice závažné, abychom Eh, navrhli celou řadu věcí, které se týkají eh, našeho průmyslu a také které se týkají eh, řady dalších činností, které jsou zásadní. O čem budu hovořit? Ono se to všechno objeví v návrhu, který předložíme ve výboru AFET a body, které chci prezentovat, jsou následující akcí. Nejprve jde o to zvýšit efektivnost a dopad společné e, bezpečnostní a obrané politiky. E, občan musí vědět, že se nejenom o něj staráme, ale že skutečně e, tady existuje bezpečnost. Je třeba také zvýšit potenciál obraných kapacit a v tomto směru bychom také měli posunout ku předu rozvoj vývoj a e, také e, podniky, které se zabývají prevencí, by měly mít možnost e, vyvíjet určitá zařízení a to říkám ve světle skutečnosti, že samozřejmě všichni jsme v závěru pro mír. Je tady celá řada finančních nástrojů, které pomohli v různých situacích, které se tady objevily, ale my bychom potřebovali takový dlouhodobý projekt a rozpočtovou linku, to aby šly věci opravdu ku předu. To znamená, spolupráce musí být dobře strukturovaná. Zatím se eh, dialog příliš nedaří, nevyměňujeme si informace a vyměňovat si je spíš představuje problém. E, jsou tady také teroristické organizace, které by mohly vyvíjet různé e, nálady a hrozby. Všechny tyto obtíže a hrozby jsou samozřejmě spojeny s islámským státem, ale my se musíme samozřejmě zabývat kontrolou našich vnějších hranic. Samozřejmě jsou tady pak ještě vnitřní hranice, je třeba bojovat proti nelegální migraci, a také bojovat eh, za to, aby byla zajištěna eh, bezpečnost eh, digitální. A na úrovni komise a členských států je také třeba se zabývat myšlenkou společné evropské armády. Už se o tom hovořilo v loňském roce. Také je třeba mít výzvědné služby, které by byly společné. To neznamená, že bychom ty své národní zrušili, o to vůbec nejde. Tady jde o to, abychom se pokusili se spojit v určitých oblastech, jako je kyberbezpečnost, terorismus a tak dále. Evropská unie musí mít takové informační systémy novátorské, které eh, budou eh, opravdu účinné, protože eh, my bychom v opačném případě nedostali našim cílům a nezajišťovali, nezajišťovali bychom prevenci, nezajišťovali bychom ochranu lidí a e, reakci v případě možných útoků. Jistě jsou to velmi ambiciozní cíle, já si to dobře uvědomuji, ale zároveň jsem přesvědčena, že se jedná o proveditelné cíle. My je můžeme implementovat a to hned docela brzo. Já si tady nesnažím vyvolat nějaký, eh, nějakou formu sobectví, národního sobectví. Většina našich směrnic, většina našich nařízení eh, musí být lépe uplatňována. Eh, já chci také ještě dodat, že tento výbor je skutečným centrem, nebo my jsme skutečně v centru Evropy a vzhledem k těm umrtím, která tady proběhla a atentátům, kteří zasáhl, které zasáhly některé členské státy, tak skutečně teď není čas a místo pro e, egoismus, ten už nemůže pokračovat a my musíme být skutečně zastánci evropské agendy. Děkuji. Maria Grapini, stínová zpravodajka za eh, SAD. A chce někdo hovořit s SAD eh, k této věci? Ne. Takže eh, z EKR pana McClark. I will try to be um, as Děkuji, já se budu snažit hovořit co nejjasněji a nejvystěžněji. Já když jsem předkládala toto stanovisko, když jsem ho poprvé četla, tak jsem eh, to viděla docela slibně. Říkala jsem si, že se budeme soustředit hodně na veřejné nabídky, což je naše oblast působnosti od okamžiku směrnice, potom také na veřejné zakázky v oblasti obrany. A já jsem si říkala, že možná ta zpráva se bude snažit i zlepšit konkurenční prostředí v oblasti obraného průmyslu. Eh, říkala jsem si, že se zlepší transparentnost, která na tomto trhu a v tomto sektoru chybí. Říkala jsem si, že možná dokonce zlepšíme naše možnosti, jak zařadit do celého řetězce dodavatelsko-spotřebitelského i malé střední podniky. Říkala jsem si, že podpoříme výzkum a vývoj v obraném průmyslu. Říkala jsem si, že vytvoříme strategie. Co se týče všeho, co se eh, uvádělo ve směrnici. Ale to všechno se zde někde uvádí, ale nakonec to bylo zastíněno úplně jinými věcmi. Já se domnívám, že je to něco jako výzva na vytváření evropské armády. To není žádný mýtus, to není žádné strašedlo. Uh, Evropská armáda je ohromné překročení požadovaných hranic a podle mého názoru je to něco, co skutečně jde za hranice všeho, co jsme si vyjednali. Myslím si, že to opravdu rozšiřuje uh, velmi rozšiřuje, příliš rozšiřuje rozsah působnosti, který byl původně zamýšlen. Myslím si, že jsme zašli příliš daleko a myslím si, že nakonec nás to celé stejně zbrzdí. Tato sněmovna ani nemá právo volat po něčem takovém. Evropa nemá vůbec takovéto pravomoce, má provádět jenom společnou obranu a cokoliv jiného by muselo být odsouhlaseno jednomyslně, takže podle mého názoru je to víc než jen nepodařená práce, je to promeškaná příležitost. My jsme mohli vylepšit tržní prostředí a já bych ráda, abychom se drželi těch původních eh, záměru, kde jsme se snažili zajistit eh, dodávky a zlepšení prostředí. Zde vnitřní trh může hodně prospět a o to bychom se měli snažit. Měli bychom se snažit o transparentnost, o otevření dodavatelsko-spotřebitelských eh, řetězců, vytvářet příležitosti pro malé a střední podniky. Měli bychom se snažit o to, abychom udělali naprosté maximum pro výzkum v oblasti obraného průmyslu. Já opravdu doufám, že se to podaří a že se i podaří v rámci tohoto sektoru zlepšit eh, kvalifikace. Ty opravdu chybí a pro EKR a pro mě osobně je to velice důležité. Chci, abychom se tohle uvědomili a chci, abychom se vyvarovali duplicitním snahám, kde budeme vlastně jenom dublovat to, co už dělá někdo jiný, jako třeba NATO a tyhle organizace dělají svoje práce a pokud bychom dělali tu samou práci, tak bychom celou investici akorát rozmělnili a poškodili bychom tím evropský obraný průmysl. A myslím si, že je to škoda. My bychom měli pracovat na tom, na čem pracovat máme. Těch projektů je hodně. Já jsem prováděla celou řadu změn a doufám, že se podaří zacílit více tento návrh na trh jako takový, na sektor jako takový. Já doufám, že se podaří soustředit se na malé a střední podniky a doufám, že se zlepší konkurenční prostředí. Já se budu snažit vyhnout tomu, abych zde eh, artikulovala jakékoliv daleko záhlé strategické prohlášení, ale doufám, že se eh, skutečně ten směr skoriguje. Děkuji, Morgan Locke, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se vyjádřím obdobně, ačkoliv pozice ALDE je docela rozmanitá, záleží, odkud jste. Jde o to, abychom si zachovali naše pravomoce, pravomoce našeho výboru a naše zacílení na veřejné nabídky. My zde máme návrh vyhranit více formulace. Máme zde opt-out Dánska. Respektujeme tedy, že v rámci e, frakce OLDY jsou zde různé návrhy. Myslím se ale, že zde je třeba říci, že bychom měli se vyvarovat toho, abychom volali po e, společné evropské armádě. Měli bychom tedy zapracovat na formulaci jako takové, říká kolega. Děkuji, Evelyn, za Marie Grapíny, prosím. Kolegin. Děkuji. Maria Grapini tady dnes bohužel nemůže být a dala mě tedy poznámku, kterou tady angličtině přečtu, protože je to tak trošku komplikované, než abych to překládala do e, Němčiny. Především chci poděkovat Laře Komi k textu stanoviska a pozměňovacím návrhům. Chtěla bych zavést následující aspekty. Maria se domnívá, že je třeba vzít v úvahu přetrvávající fragmentaci obraného trhu a skutečnost, že většina kontraktů se uděluje na národní úrovni. Je třeba zajistit eh, rovný přístup pro všechny evropské podniky k tomuto trhu. Malé střední podniky eh, čelí problémům, eh, když se Eh, snaží vstoupit na eh, trh s obraným spožím, proto je třeba dát jim dostatečné kvalitativní a kvantitativní informace o tom, jaké jsou příležitosti v jednotlivých sektorech, aby se mohli informovaně rozhodnout. Bylo by vhodné vyzvat komisi, aby bylo možné, aby vyhodnotila eh, zda Eh, tato dostupnost byla příslušné eh, dosažena a případně eh, upravit legislativu tak, aby reflektovala reálné potřeby trhu. Také je třeba pozbudit komisi, aby konsolidovala výzkumný sektor prostřednictvím poskytování prostředků, aby se investovalo do tohoto odvětví a technologií. Domnívá se, že certifikace a společné evropské standardy v různých sektorech by se měly objevit tam, kde je to možné, tak aby vzrostla konkurenceschopnost, aby byla usnadněn eh, přístup eh, k různým kontraktům pro eh, různé operátory na trhu a pro zvýšení standardů. Domnívá se, že je třeba spolupráce členských zemí eh, v oblasti, v oblasti eh, modernizace, zejména v souvislosti s eh, úsporami v rozpočtu. Pokud se týče flexibility, současný kooperační rámec by se měl otevřít všem členských zemím. Vzhledem k tomu, že společné výzkumné středisko Joint Research Center není zmíněno v zprávě AFETu, žádá, žádá o vyjasnění v této souvislosti. Mm, tento návrh e, žádá e, přípravné akce, tak aby se posílilo, e, posílil evropský obranný sektor, mm, aby se zlepšily také naše vojenské schopnosti. Tak snad jsem to přečetla dobře. Um, Děkuji. Julia Reider za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit za pana Šoltese, stínové zpravodaje, který musí být přítomen na zasedání jiného výboru. Obecně k, k ke stanovisku paní Komy um, zelení tento návrh podporuji. Pan Šoltes by rád upozornil na několik věcí. Zelení Eh, souhlasí s eh, stanoviskem zpravodaje v tom smyslu, že efektivnější spolupráce členských států je zde eh, naprosto zapotřebí. Pan Šoltis by chtěl ještě doplnit, že zde není dostatečná transparentnost, pokud jde o zprávu obraného průmyslu a obraným průmyslem jako takovým. Jsou zde dokonce případy korupce, kde dochází k neefektivnímu vynakládání veřejných prostředků a k plítvání prostředky daňových poplatníků. Je třeba dohlížet nad těmito výdaji a nesmí se dopustit, aby docházelo k duplicitám. Pan Šeltes by také chtěl podpořit zpravodajku, pokud jde o bod číslo 4, kde se hovoří o výběrových řízení a veřejných nabídkách. Tento systém by měl podporovat eh, hospodářskou soutěž, eh, bojovat proti nekalým praktikám hospodářské soutěže, bojovat proti korupci a měl by podporovat vnitřní trh. Samozřejmě předložíme několik pozněcích návrhů a budeme se snažit jenom posílit to, na co jsme právě upozornili. Děkuji. Paní Trosecky ne, nechce se vyjádřit. Další se chtějí vyjádřit k tomuto tématu, prosím. Tak jsem na řadě ještě já. Já bych ráda apelovala na všechny, aby se snažili držet rozsahu působnosti pravomocí výboru. Já když musím bojovat, tvrdě bojovat o otázky, které se týkají našich pravomocí, tak pak přijde jiný předseda výboru a řekne často při zpracování zprávy zase zasahujete mimo svoji působnost do působnosti jiného výboru a najednou je to pro mě mnohem těžší obhajovat roli výboru IMCO. Já vím, že je zde celá řada citlivých otázek a rozdílných názorů a já je nebudu všechny vyjmenovávat, jenom chci říct Láro, já vím, že jste se chtěla z politického hlediska vyjádřit, ale opravdu je to pro mě potom mnohem těžší jako pro předsedkyni výboru, když neustále se snažíme zasahovat do témat, která nespadají do našeho výboru. Zvláště tehdy, pokud víme, že se zde už tak jako tak rýsuje s výborem SEDE boj o otázku výběrových řízení v obraném průmyslu. Už jsme o tom hovořili, každý nám řekne, snažte se držet hranic výboru IMCO a soustřeďte se na témata, kde jsou vaše kompetence zcela zřejmé. Laro? Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že eh, výbor pro vnitřní trh, tomu se někdy ty přesné. Pravomoce definují obtížně. Není to snadné a dovedu si představit, jak těžký je váš úkol. Odkaz na vnitřní trh, volný pohyb osob, zboží, volný pohyb eh, podniků. No, eh, těžko to pochopit, eh, kde jsou přesně ty naše pravomoce, protože je to dosti provázané. Tady se vlastně nejedná o směrnice o službách, tady se nejedná o nějaké další směrnice. E, v některých výborech tady vlastně jde o bezpečnost. Tady se bojujeme za bezpečnost. A bezpečnost je součástí toho, co e, činí naše území. Takže já si nemyslím, že jdeme nad rámec našich pravomocí. Chceme to sdělit i dalším výborům a čím víc těch výborů oslovených bude, tím to bude lepší. Já vím, že situace je obtížná, je to tak trošičku všechno serialistické. Je pravdou, že tady prostě je Brexit, že tady jsou poslanci, kteří se teď zabývají otázkami, které se jich už do budoucna nebudou týkat. Eh, Takže to je jedna věc. Na druhé straně já jsem eh, připravena eh, se také zabývat otázkou těch veřejných zakázek, protože to je něco, čím se zabývat musíme. Všechny aspekty vnitřního trhu, aspekty zpravodajství, to jsou přece věci, které spadají do naší pravomoce protože se to týká členských států. Já nemluvím o ničem, co by se z členských států netýkalo. The deadline for... Lhuta pro podání pozměňovacích návrhů je 7. září, to je středa ve 12 hodin. A pak se budeme zabývat eh, 29. září eh, návrhy a hlasovat se bude 11. října. Další bod je hlasování v 16.30. Počkám do 16.30 aby poslankyně a poslanci mohli být přítomni. Děkuji. Dámy a pánové, první bod na programu eh, k hlasování je obecný rozpočet Evropské unie na finanční rok 2017. Budeme hlasovat. Máme zde seznam hlasování, jednotlivé kapitoly k rozpočtu. Všude kromě jedničky došlo k navýšení a já to budu číst. Budu číst vždycky ty pro Emuko. Š- 6, 6, 1, 2. Kdo je pro? Proti? Stržel se? prošlo 3, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 4, kdo je pro, proti, schváleno. 5, kdo je pro, proti, zdržel se, uh, schváleno. Poznámky, kdo je pro, proti, zdržel se, 6610, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 6601, 01, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 6603 k poznámkám. Hlasujeme o poznámkách pro, proti, zdržel se. E, Zamítnuto 6614 čísla, kde pro, proti, zdržel se. Takže k těm číslům u 6603 hlasujeme, kdo je pro. Elektronické hlasování, prosím. Takže to padá. 6, 6, 1, 6, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 6, 6, 1, 4 k poznámkám, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A k číslům 6, 6, 0, 4 pro, proti, zdržel se, schváleno. 6, 6, 02 pro proti, zdržel se schváleno, 6616 poznámky, kdo je pro proti, zdržel se schváleno, k číslům pro proti, zdržel se schváleno, 6608 poznámky, kdo je pro proti, zdržel se schváleno, 6608 pro proti, zdržel se schváleno, 6617 pro, proti, zdržel se schváleno. A on blok vezmeme 18, 19, 20, 21 pro, proti, zdržel se schváleno. 6606 07 k poznámkám pro, proti, zdržel se padá. 07 pro, proti, zdržel se, padá. Teď unblock 22, 23, 24, 25, 26. Kdo, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 6605, pro, proti, zdržel se, padá k číslům, eh, kde pro, proti, zdržel se, padá, 6610, poznámkám, kde pro, proti, zdržel se, pada, A k číslům, kde pro, proti, zdržel se, pada. 27 a 28 pro, proti, zdržel se, schváleno, 09 bylo staženo, ale poznámka byla stažena, ale čísla byla ponechána. 6609 pro, proti, zdržel se, schváleno. 661 1 Pozněcí návrh byl stažen, můžeme hlasovat o číslech, pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní budeme hlasovat o zprávě, ke kompromisu 1 pro proti zdržel se schváleno. Kompromis 2 pro proti zdržel se schváleno. 8 pro proti zdržel se padá. 9 pro proti zdržel se padá. Kompromis 3, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno 14 pro, proti, zdržel se. Kontrola, elektronické hlasování. False. Zamítnuto. 4 pro, proti, zdržel se. Schváleno 17 bylo staženo. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se eh, schváleno. 21 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 6, eh, oddělené hlasování, kdo je pro, proti, zdržel se eh, Druhá část byla stažena, třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Zkontrolujeme. Okay. That's definitely fallen. 24. Bylo rozhodně zamítnuto, to se omlouvám. 24, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. A poslední hlasování. Ještě jednou. Ah, one more in favor from... Ještě Lára byla pro. Dvacet dva, tři. A budeme se pamatovat, že vino hlasovací zařízení nefungovalo. Víme tedy, že je zde ještě jeden uh, hlas za EPP. Nechcete se třeba vzít jiné hlasovací zařízení? Let's see if that works better for the next vote. So congratulations, Lisa. Thank Liso, eh, blahopřejeme, to je velmi složité vypořádat se s rozpočtem. Já to mám za sebou, takže vím, zahájení meziinstitucionálního vyjednávání ohledně eh, pořizování zbraní a ještě dám slovo Dytě. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, ještě než eh, budeme hlasovat, já jsem chtěla eh, zdůraznit naše obavy. My víme, že nás čekají eh, tato věnávání čeští majitelé zbraní. Mi posílají velmi znepokojené dotazy. Myslím si, že bychom na ně neměli zapomínat. Měli bychom řešit jejich obavy. Měli bychom se ujistit o tom, že naše jednání se bude opírat o fakta a bude dostatečně podložené. Abych ráda apelovala na komise, aby nám poskytla maximum relevantních informací ze všech členských států a to takže co nejdříve. Rozhodně však dříve, než začne debata o kategorizaci střelných zbraní. Já si myslím, že bychom měli eh, zajistit, aby výstup těchto vyjednávání nepoškodil běžné občany. Děkuji. Uh, Já tedy beru na vědomí, že pan Alna z komise je přítomen a že eh, si také poznamenal tyto připomínky. Eh, Evelyn Gebhardt je další, prosím. Eh, mohla bych možná také jménem Serža Kaferatyho přidat otázku na komisi, aby mohli dostat písemnou odpověď. On mi to napsal anglicky takto. Které kategorie uživatelů používají tyto kategorie palných zbraní a pro eh, které důvody jsou autorizováni? Poněvadž se počítá s eh, řadou výjimek, je zásadní, abychom eh, dobře věděli, lépe věděli o tom, kterých uživatelů se to dotkne, to, co navrhujeme. Ano, takže to by bylo dobře, protože skutečně mnozí lidé na nás tlačí, lobují a eh, na internetu je spoustu klamných zvěstí, čili kdybychom měli jasnou odpověď, bylo by to to nejlepší. Já bych ještě výbor veřejnost a eh, poslankyně a poslance chtěla Eh, uvědomit o tom, že před hlasováním jsem psala komisi jménem stínových zpravodajů a žádala jsem specifické informace právě k těmto záležitostem a také eh, konkrétní číselné údaje. Nedostali jsme ani jedno, ani druhé. Nemáme ani specifické informace konkrétního typu ohledně zbraní, které by byly zahrnuty, ani jsme nedostali ta čísla, ty údaje. Víme, že kontaktujete členské státy, očekáváme, že ta informace se k nám dostane, já to budu i nadále sledovat a e, my jsme nechtěli jenom čísla, chtěli jsme specifické informace. Řekli jsme to velmi jedna, jednoznačně, paní Charanzová také řekla jednoznačně, že toto je zcela zásadní, pokud máme vůbec v nějakém trialogu o těchto věcech diskutovat. A vidím, že tady eh, kolegyně a kolegové pokyvují souhlasně hlavami, takže toto bude v zápisu. Prostě ty informace eh, od komise i nadále vyžadujeme, podrobné informace. A eh, teď tedy ve světle těchto skutečností zahajuji hlasování. Jedná se o otevření meziinstitucionálního vyjednávání, ten příslušný mandát. Tady hlasuje ještě jeden. Dobře. Děkuji vám. Takže 24 hlasů pro, 3 proti, 5 se zdrželo hlasování. Děkuji vám. A pokud eh, by se se mnou chtěl eh, sejít příští týden některý ze stínových zpravodajů, tak mě prosím eh, to sdělte. ladies and gentlemen, can I ask you, is it quite cold in... Dámy a pánové, eh, je vám tady také zima v této místnosti? Ano, výborně. Ano, eh, Sandro, můžete tedy technikům dát eh, vědět, že nejenom těm, kdo se vrátili ze sluné dovolené, ale prostě je nám tady všem zima. next item on the agenda is... Dalším tématem na pořadu jednání je Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik a provádění priorit na rok 2016. Navrhovatelkou je Catherine Styler. Máme se zabývat pozměňovacími návrhy a e, e došlo k tomu, že Catherine byla nahrazena uh, Lucy Anderson. Je tady přes 50 pozměňovacích návrhů a já teď Lucy dám slovo. Děkuji, Vicky. Já skutečně nejsem navrhovatelkou, jenom tady zastupuju Catherine, která se velice omlouvá, že tady dnes nemůže být. Velmi to mrzí. Jsem ráda, že mohu mluvit její jménem a jménem SD. Toto stanovisko je e, vlastně takovým příspěvkem k naší e, výroční zprávě ohledně priorit v evropském semestru. Catherine chtěla, abych řekla pár slov k pozměňovacím návrhům, které byly předloženy. Chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům za velmi cené Eh, pozměňovací návrhy, kterých bylo dohromady 62, eh, rozpracovali některé eh, stávající body a přišli také s některými doplňujícími věcmi. Většina pozměňovacích návrhů se zabývala za prvé zdaňováním, otázkou z komplexnosti eh, různých DPH a jednotného digitálního trhu. Je tedy třeba postoupit v boji proti úniku, daňovým únikům a daňovým podvodům. Rovněž eh, správná transpozice a implementace eh, příslušné legislativy a komise by měla eh, opravdu využít eh, možnosti toho, těch postihů, které má v rukou. Pak je tady otázka celoživotního eh, vzdělávání, učební obory, stáže a tak dále. Navrhovatelka se snažila co, nejdří, co nejvíc je pozměvacích návrhů e, zohlednit. Catherine e, poslala výsledky dnes ráno koordinátorům, doufala, že to je dost času na to, aby se e, tedy s nimi seznámili před jednáním v ESP 313 se koná v 16.15 eh, schůzka a eh, pak 26. Eh, září se budeme pozměňovacími návrhy zabývat zde ve výboru. Děkuji za pozornost. Tak Borst, který je tady míst, Borst, která je tady, zastupuje paní Schenfeld. Děkuji. Paní Scheinfeld se nemůže dneska zúčastnit a e, pan Scheinfeld a mám e, tedy přečíst e, jeho poznámku. Cituji. Jak bylo zdůrazněno v našich dřívějších debatech, EPP souhlasí ve většině bodů s paní zpravodajkou. V této souvislosti Eh, tyto pozměňovací návrhy můžeme podpořit, stejně jako eventuální kompromisy, kteří eh, zdůrazňují eh, hlavní bod stanoviska, to znamená význam evropského semestru, formulovaných v, konfobě, v podobě konkrétních doporučení pro jednotlivé země na dobře fungujícím integrovaným jednotným trhu. Široké, široká podpora pro malých a středních, eh, pro malé a střední podniky a pro startupy, eh, boj proti zbytečné administrativní eh, zátěže, zavedení směrnice o poskytování služeb a uznávání vzdělání a kvalifikací plus uvedení přístupu, umožnění přístupu na regulované trhy přístup k digitálnímu trhu. To jsou jenom eh, některé příklady eh, těch oborů, kterým se musíme speciálně věnovat. Pozměňovací návrhy, které se týkají těchto otázek, mohou počítat s naší podporou. Zejména dnes, kdy přibývá příkladu protekcionismu, Eh, nemůžeme se pouze omezit na konstatování, že všichni podporujeme společný trh. Doporučení v rámci evropského semestru jednoznačně ukazují, eh, že stav eh, zavádění právních aktů je na tom různě v jednotlivých členských zemích. A proto musíme využít diskutovaného stanoviska k tomu, abychom jasně stanovili priority, a to jak pro Evropskou komisi, tak pro členské země. Pan Seinfeld ještě žádá, abych vám řekla, že věří, že společně tohoto cíle dosáhneme. Čekáváme na návrhy, kompromisní návrhů ze strany paní zpravodajky, které děkuje za spolupráci. Děkuji vám.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 Já hovořím jménem Richarda Sulíka, našeho stínového zpravodaje, který tu bohužel nemůže být. Děkuje navrhovatelce, s řadou věcí v textu souhlasí. Implementace eh, toho evropského semestru od roku 2011 je velice slabá, nejvýš eh, byla 40% a od té doby klesá eh, je tady třeba řešit nejrůznější problémy a je nutné se soustředit eh, na jednotný trh a nechat státům eh, ty problémy, které se lépe řeší na národní úrovni. Pokud mají země problémy s, rekomend- s těmi doporučeními, eh, tak je třeba tomuto pomoct a možná, že těch požadavků na e, členské státy příliš mnoho a ještě se rozšiřují. Pan e, kolega Sulík je pro větší zachovávání principu subsidiarity. Ohledně návrhu stanoviska tady je zapotřebí, e, abychom modernizaci veřejné služby provedli správně a ještě eh, zdůrazňuje, že praxe ukazuje, že kvalita a transparentnost by měly mít přednost před rychlostí. Pan Solík také chce zdůraznit velmi pozitivní přístup k jednotnému trhu. Administrativní zátěž by měla být co nejnižší, protože jinak by Evropská komise vlastně házela klacky pod nohy tomu hospodářskému e, růstu, který se snaží nastartovat a těší se na spolupráci s navrhovatelkou a stínovými zpravodaji. Děkuji, vážen paní předsedkyně, paní navrhovatelka, kolegové, děkuji stínovým zpravodajům za excelentní práci já si myslím, že ty pozměňovací návrhy jsou dobré. Naše frakce většinu z nich bude moci podpořit. Pro frakci ALDE je jednoznačné, že jednotný trh Eh, posledních několika desetiletích jasně prokázal svojí, eh, své místo na slunci a teď eh, ovšem před námi ještě hodně práce, notabene ve světle referenda v Velké Británii. Musíme být soustředěnější. Já souhlasím, že je zapotřebí, aby jednotný trh hrál důležitější roli v evropském semestru a je třeba rovněž také vytvořit analytické nástroje, které by měřily tedy výkon a pak eh, při hlédnout k výsledkům v jednotlivých členských státech. Myslím, že se dost nesoustředujeme na implementaci a prosazování eh, legislativy, která má co dočinění s jednotným trhem a komise by měla v tomto směru přijmout všechna nutná opatření. Princip Eh, vzájemného uznávání a jeho význam nebyly zohledněny v návrhu eh, a proto předcházím s několika pozměňovacími návrhy. Doufám, že kolegové budou moci většinu z nich podpořit. Thank you. Um, Julie... Děkuji. Julie za zelené? Ne. Ještě někdo, prosím, chce promluvit? Eh, Lucie, přejete ještě si říci závěrečné slovo? Ne, děkuji za všechny komentáře a samozřejmě eh, Katrin eh, si samozřejmě přeje, aby účast příštích zasedáních byla co největší. Thank you. Děkuji. We are running slightly ahead of time here. Máme trošku předstih proti programu, což je dobře. A mm, příští a poslední bod na našem programu pro dnešek je eh, zpráva Marka Zuly, přezraniční přenositelnost online obsahových služeb na vnitřním trhu. Měli jsme tady 207 pozměňovacích návrhů a zpravodajové se sešly 13. července a já nyní dám slovo zpravodaje. Děkuji vám, paní předsedající. Legislativní návrh na portabilitu online obsahových služeb je velice stručný a to znamená, že e, zpráva parlamentu e, je, e, má vyvolat velký zájem, to zase říká počet pozměňovacích návrhů. Kompromisní návrhy byly celkem jednoduché, mm, ale je třeba něco předeslat. Především tato reforma neznamená svobodný přístup ke vš- k veškerému digitálnímu obsahu, poněvadž tím by se narušil princip eh, teritoriality a to je proti duševním vlastnictví. Je také třeba říci, že eh, musí být eh, tento, tato přenosnost také časově omezená, poněvadž je třeba použít eh, příslušný právní mechanismus. Je třeba dodržovat všechny, eh, všechny ustanovení nařízení. Eh, je zatím tedy dohoda taková, že působnost tohoto nařízení musí být jasně vymezený, nesmí být pervazivní, a e, přesto máme ještě určité určité, e, určité různice, pokud se týče přípustných prostředků. Já nicméně doufám, že tyto kompromisy e, podporují, podpoří stínoví zpravodajové a další kolegové. Znamená to, že budeme moci také držet krok s technologickým vývojem bude možné otevřít eh, tzv. open floors eh, s použitím nespecifických prostředků. Domnívám se, že toto je přístup, který ale nebude příliš jasný a mm, de facto lidem to příliš nepomůže. Eh, my víme, že musíme sladit potřeby legislativní potřeby spotřebitelů, spotřeby eh, dodavatelského odvětví. Chceme, aby eh, také verifikační mechanismy, které jsou tady nabrženy, eh, byly použitelné. To, ty budou mít také omezenou, časově omezenou platnost. Já tady doufám, že vzhledem k tomu, že tady mnoho styčných bodů napříč politickým spektrem, bude ten text velice silný. Děkuji. Eva Panová. Děkuji, chair. Děkuji. Především bych chtěla poděkovat našemu zpravodaji panu Zolovi za velice kvalitní setkání stínových zpravodajů před letní pauzou. Podařilo se trošku lépe vysvětlit, jak se na to díváme a vysvětlili jsme si také smysl pozměňovacích návrhů. Domnívám se, že původní návrh komise byl velmi dobrý a že se budeme nyní muset soustředovat pouze na poměrně malý počet úprav. Myslím, že je zde společný zájem uzavřít toto téma co nejrychleji a umožnit takto našim evropským občanům, aby svůj legální online obsah mohli používat v celé EU, aniž by museli podstupovat další byrokracie a zároveň e, firmy budou moci rozšiřovat e, své služby. Důležité je zdůraznit, že toto nařízení v žádném případě nemá omezovat inovační schopnost podniků a nebude ani bránit malým a nejmenším podnikům v růstu a e, vytváření nových služeb. Bylo také příjemné dozvědět se, že eh, všechny prostředky, které zde chceme použít, by měly být přiměřené a neměly by eh, jít nad rámec cílu této, eh, tohoto dokumentu. Myslím si, že v těch dosud rozeslaných pozměňovacích návrzích kompromisních to vše bylo reflektováno, myslím, že v čísle 5, nemýlím se. Pokud se týče delegovaného aktu nebo jiných možností, snad bude vhodná kombinace dvou prostředků, které brzy budeme eh, debatovat. Eh, pokud se týče služeb EPRS, eh, myslím, že toto bude cesta, jak zjistit nejlepší způsob aktualizace verifikačních prostředků. Já mám eh, k dispozici od dneška analýzu a já se mm, s ní budu seznamovat a podělím se s eh, obsahem také o, o ty výsledky eh, s kolegy Pravodají. To jsou samozřejmě jen ty hlavní body. Máme tady řadu také menších, dalších záležitostí, které doufám vyřešíme příští týden pro mě je velmi důležité to, abychom byli schopni do konce roku 2016 v jednom čtení dosáhnout politické dohody, poněvadž očekává se od nás, že eh, zde budeme v zájmu občanů a podniků postupovat co nejrychleji. A toto by byl takový vhodný příklad hmatatelných výsledků také jako prostředek boji proti rostoucímu euroskepticismu. Děkuji vám a těším se na práci v příštích měsících. Thank you. And then Nicola Dante. Nicola Dante. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi poděkovat eh, zpravodajce a stěnovým zpravodajům za odvedenou práci. Já se domnívám, že se jedná o návrh, u něhož lze říct, jak říkali předřečníci, že se podaří dosáhnout dohody eh, brzy. Myslím si, že evropští občané mohou jen těžit z toho, co bude předmětem tohoto nařízení. Zaprvé se domnívám, že potřebujeme zopakovat, že obecně podporujeme návrh komise. Podařilo se dosáhnout dobrého kompromisu, co se týče nejkritičnějších bodů a jak říkala zpravodajka, byla celá řada pozměňovacích návrhů, já jsem jich předložil sám 27 a ostatní předkládali podobné pozměňovací návrhy, například eh, byly podobné návrhy z výboru Jury. K těmto pozměňovacím návrhům bych chtěl v prvé řadě říci, že jsme se snažili o zpracování definice místa obvyklého pobytu. To je klíčová definice, o kterou se opírá právní fikce. To znamená, že v budoucnu bude možné využít těchto služeb i v situaci, kdy jsou dočasně v jiné zemi. To znamená, že dočasný pobyt nebo místo obvyklého pobytu byly velmi důležité pojmy a zpravodajka na to pamatovala, pamatovala i na pozněcí návrhy, i na zpracování dalších pozněcích návrhů. To je naprosto klíčové, co se týče tohoto nařízení. A je třeba zajistit efektivitu a rovněž zajistit, aby nebyla porušena žádná práva na soukromí. To jsou klíčové záležitosti. Musíme se ujistit o tom, že eh, geolokalizace není nějak nadměrná, že nedochází k nějakému monitorování pobytu a pohybu osoby v rámci Evropské unie. Chceme se vyvarovat jakýchkoliv otázek, které by mohly porušit práva evropských občanů na soukromí. Rádi bychom ještě jednou zopakovali, že bychom rádi, aby zde existovala možnost eh, se do tohoto režimu přihlásit a poskytovat služby i v zahraničí pro osoby, které jsou dočasně mimo svoji zemi pobytu. My podporujeme tento princip, pokud jde o technologie, i pokud jde o ochranu spotřebitelů a pokud jde o předplatitele. Co se týče kvalitu, kvality služeb, co se týče obsahu online, co se týče dostupných materiálů pro osoby povýpívající v zahraničí, ve všech těchto oblastech se domníváme, že bude potřeba ještě na tomto tématu zapracovat, ale domnívám se, že se podaří brzy najít řešení a domnívám se, že na tom jste pracovali i vy sami. Má to co dělat s vaším pětihvězdičkovým pohybem. Já nevím, jestli jste zástánci režimu online – nebo jestli budete chtít a usilovat o zprávu, která bude formulována mor, mírněji. Měli bychom to vnímat jako příležitost pro ochranu spotřebitelů. Na další měsíce potřebujeme podporu. Zkrátka je třeba, aby byl tento materiál přijat a realizován. Musíme vše sdělit osobám, které z toho mají vyvozovat závěry. Potom jsme hovořili o delegovaných aktech. Potom nám konec hovořila i zpravodajka. Máme k tomu ustanovení, je zde nastaven přeskum po pěti letech, ale my se k této otázce stejně ještě vrátíme, až budeme věc projednávat se zpravodaji. Myslím si, že ve výboru nalezneme širokou schodu k tomuto tématu. Také se domnívám, že to bude veliká pomoc pro práce výboru Jure. Rovněž také musíme pamatovat na to, aby nařízení bylo určitě eh, přijato. Emma McClarken, prosím. Děkuji, paní předsedkyně zpravodaj Jové a Ctinové zpravodajové, děkujeme za vaše poznámky. Máme zde návrhy pozněcích návrhů a já souhlasím s kolegy, že se zde ubíráme správným směrem, pokud jde o přístup ke službám, které si osoba legálně koupila a v tuto chvíli cestuje. Samozřejmě, že je třeba provést náležité ověření. Hovořilo se dlouze o tom, jaké má fungovat toto prověřování, jestli je zde seznam demonstrativní, nebo by to měl být výčet eh, taxativní. Já jsem byla pro něco jako je hybrid, protože jsou zde určité, eh, určitá pro eh, seznam otevřený, protože se objeví nové technologie, ale jsou i výhody uzavřeného seznamu taxativního výčtu. Já se už teďka spíše přikláním k tomu taxativnímu výčtu protože je potřeba, aby přenositelnost eh, zůstala přenositelností. Je to přenositelnost, nikoli přeshraniční eh, přenos, takže uzavřený seznam taxativní výčet je jediný, který by mohl fungovat. Já to podporuji. Podporuji i pozměňovací návrhy, které se týkají zachování teritoriality. Je to pro nás velmi důležitý signál, který musíme vyslat, zvláště s ohledem na dokument ZEPCAP, kde se o přeshraničním aspektu hovoří. Já si myslím, že tohle musíme dostatečně zaregistrovat. Musíme si uvědomit, co to bude mít všechno vliv na práce, které se věnujeme, jelikož řadu z našich už splněných úkolů by to mohlo podkopat, zvláště v oblasti audiovizuálních služeb. Já mám problém s pozněcím návrhem číslo 81, zde je platba povinné licence to není srovnatelné s, s, s poplatněnou službou není to ekvivalent z poplatněné služby, takže se domnívám, že je třeba zachovat kategorie těchto služeb. A musím říct, že jsem se setkala s odezvou na toto téma a se souhlasem. Pak jsou zde definice obvyklého pobytu, kam nepatří legální návrat. Ten bychom sem měli zapracovat tak, aby to byla osoba s obvyklým pobytem a osoba s dočasným pobytem. Nechceme, aby se zde objevily mezery v případě poskytování přeshraničních služeb a já jsem opravdu pro, abychom nepodporovali pozněcí návrhy, které by měly uh, tyto mezery vytvářet. A já bych ještě chtěla závěru apelovat na to, abychom se snažili o zapracování pevné eh, právní fikce. Kdy je co poskytováno? Potřebujeme, aby existovaly rozumné předpoklady a očekávání týkající se eh, toho, do jakého členského státu to bude spadat. Já se navaz na to, co říkali kolegové, musíme se vynasnažit, aby tento materiál přenositelnosti fungoval. Já se těším na detailní projednání návrhu a na naše diskuse na příští zasedání stínových spravedlivů. Dieter Charanzová. Dieter Charanzová, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla také poděkovat zpravodajovi za jeho práci, navrhovateli. A ještě, než se budu zabývat podrobnostmi ohledně systému verifikace, tak bych chtěla říct, že naše frakce může podpořit myšlenky, které vyplývají z řady pozměňovacích návrhů. Také podporujeme ten návrh, aby se toto týkalo všech skupin E, také bychom byli proto, aby se tady nezamezovalo e, přístupu k technologickému obsahu, neutralita a e, pak zavedení review clause. A teď k podrobnostem rozsah působnosti, článek 1. Já si myslím, and statements je výraz, který bychom měli připojit a ty další, eh, eh, to další rozvedení není nutné, eh, takže pra, legálně získaný obsah se tak stane legálním a pak si myslím, že bychom měli být maximálně struční a úsporní, abychom nezavdávali právníkům důvody se v tom vrtat pak eh, členské státy pobytu a část, eh, dočasně přítomen, to by se nemělo rozsahem eh, ředit někam nad rámec toho, toho, co je absolutně nutné. Můj pozměňovací návrh je u C, takže nemůžeme tady otevřít dveře do široka, aby tady vlastně docházelo ke zneužívání a tak dále. Ohledně služeb u uh, s, obs, s, s online, tak eh, veřejné eh, vysílání je tedy eh, volné s daňovým, penězi daňovým poplatníků, takže Eh, my bychom v tomto směru to měli respektovat. Eh, licence na televizi by tedy měla být vnímána jako platba. A článek 3, 3a, 3b, frakce ALDE může přijmout myšlenku opt-inu pro volné služby a jenom připomínáme naše stanovisko, že TV licence by měla být vnímána jako platba. A teď verifikace, to je klíčový eh, článek a my tady nemůžeme přijmout eh, kompromis, který byl navržen. Přijímáme myšlenku seznamu, ale musí to být seznam omezený a uzavřený podle našeho názoru. Do našich pozměňovacích návrhů jsme na to také reagovali. A především eh, flirting adresy IP není nutné pro verifikaci, musí to být eh, vyškrtnuto. Adresy IP nejsou eh, eh, dostatečně spolehlivé, takže v tomto směru je tady například případ pan a, pana a paní Arnold z Kansasu ve Spojených státech podle internetu jejich dům byl fyzickou adresou 600 milionů adres IP. V tomto směru eh, je navštívila policie, eh, chodila za nimi každý den, eh, hledala tam unesené děti či ukradené zboží a tak dále. Bylo to digitální peklo, jak řekli BBC, takže přenositelnost by nás neměla vrátit Eh, zpátky o desítky let, takže eh, to musí být se seznamu vyjmuto tak, aby tady nevznikaly hlavy a přitom by se žádný eh, podvodník takto vlastně neodsoudil, tak to nebyl dopaden. Takže asi tolik a z to, pardon, 208 eh, je číslo našeho příslušného pozměňovacího návrhu, to si přečtěte a neměli bychom přenositelnost učinit něčím komplikovanějším než registrace eh, k voleb. A doufám, že to nakonec bude všechno eh, něčím, co vyústí v dobrý výsledek. Julia Reda. Děkuji. Paní předsedkyně, já bych nejprve chtěla poděkovat zpravodajovi a stínovým zpravodajům za práci, kterou již odvedli na tomto návrhu. Bohužel celá řada kompromisních pozměňovacích návrhů jde z našeho pohledu špatným směrem a některé případy jsou krokem zpátky ohledně e, v, soula, e, v porovnání s tím původním návrhem navrhovatele takže některé e, články jsou zatížené a myslím, že E, proč jsou některé články dlouhé, aby se lidi uklidnili, Dita o tom hovařila, e, právně získaný u článku 1, e, to je termín, který pokud tam bude připojen, tak vzniknou právní problémy. Tady vlastně nejde o to, že se spotřebitel právně při hlásil k těmto službám, ta přenositelnost tam nemusí nutně být přítomná, ale e, zároveň ten poskytovatel služeb možná ukázal ten obsah nelegálně, protože na, ní, na něj neměl licenci takže tady existují ustanovení, která e, vysvětlují, e, co se má dělat, jak se má postupovat v případě, že poskytovatel poskytl nelegálně nějaký obsah. Takže e, tady vlastně musíme být obezřetní, protože kdybychom tam tento pozměňovací návrh doplnili, tak bychom byli v rozporu se zbytkem Eh, textu, eh, takže opatrnost, obezřednost. Jistě chceme, aby lidé respektovali právo, ale nepíšeme to takto explicitně do každého legislativního nástroje a to samé se týká eh, Actual a Stable Residence spíš než Habitual Residence v pozměňovacím návrhu 3, kde se prostě doplňuje dočasná, nestálá a pro, omezený, pro omezenou lhůtu, to mi připadá nadbytečné. A pak ještě něco. Myslíme si, že je velice dobře, že tady v definici eh, členského státu eh, pobytu není eh, obsažena ta, úplně všechno, Náš pozměňovací návrh 164 navrhuje, aby tady mohl být víc jak jeden stát, ale to není něco, co se objevuje v tom v tom kompromisním pozměňovacím návrhu, takže bychom navrhli, aby se o tom našem hlasovalo samostatně. Co se týče kompromisu číslo 4, tak si myslíme, že je dobré, aby zpravodaj navrhl, že pro spotřebitele přenositelnost nebude znamenat další náklady, nemusí, nemůže to být v tomto směru zneužíváno, takže souhlasíme s tímto pozměňovacím návrhem, ale chtěli bychom, aby byl do toho zapracován ještě náš pozměňovací návrh 195, tam je něco co eh, vlastně odsouhlasili prakticky všechny frakce v tom smyslu, že poskytovatel služeb by měl rovněž mít možnost eh, zajistit přístup pro zástupce místních entit, takže tady by to nemělo být kontroverzní. Jak také Dita řekla, zásadní ustanovení v kompromisním eh, pozměňovacím návrhu 5. Myslíme si, že text, který je navržen, je vlastně eh, kon, eh, pro, protichůdný. Tady jde o etablování českého státu eh, ale a IP adresa by neměla být vlastně využívána pro zjištění toho toho Eh, případného pachatele, toho podvodníka. Takže my si myslíme, že je důležité, aby poskytovatel služeb využíval eh, dva, dvě možnosti eh, vlastně verifikace a to si myslíme, že je to úplně maximální. A potom je tady ještě ta možnost prohlášení o členském státu a Chtěli bychom, aby to bylo všechno stručnější a aby implementace nastala eh, v době šesti měsíců. Chtěla bych požádat eh, zpravodaje ještě o něco. Je tady několik eh, článků, kde nejsou předloženy žádné pozměňovací návrhy v tuto chvíli. To znamená, že navrhovatel eh, navrhuje, abychom si podrželi znění, které připravila komise. To je něco, s čím v zásadě mohu souhlasit. A body úvodních ustanovení. Eh, v kompromisu 7 není úplně jasné, eh, zda cíle cestování, které tady jsou, jsou jenom příklady. Samozřejmě nemůžeme E, vlastně tady uvádět všechny možné e, důvody cestování. Takže chtěli bychom navrhnout, aby se tam buď jasně řekalo, že se jedná o příklady, anebo je z toho textu úplně vyjmout. Kompromis číslo 12. Tady je řečeno, že držitelé práv by neměli e, vlastně mít verifikovanou jejich jejich místo pobytu, ale zároveň i další parametry. Já si nemyslím, že držitelé práv nemusí vědět, z jakého členského státu se spotřebitel dostává k obsahu. Pokud se nachází v té zemi eh, pobytu, tak, tak je to v pořádku, protože by měl mít přístup tak zcela normálně. A pokud je dočasně v jiném členském státu, tak si myslím, že není důvod, aby držitel práv to měl vědět přesně, v jakém státu je. To by zase otevřelo problémy s ochranou údajů. A poslední otázka. E, zdali teda služby za placení poplatku a tak dále měly být do toho za, e, Pracovány. My jsme viděli nedostatky návrhu od komise, můžeme z toho ale vyvodit různé závěry. Já jsem to vyjmutí eh, služeb eh, veřejné televize eh, odsouhlasila v tom smyslu, že to bude předmětem nadcházející studie. Ale pokud se teď díváme na navrženou legislativu, tak tam se pouze umožňuje těm poskytovatelem, eh, poskytovatelům omezený čas. Pokud ty eh, pokud tam je prostě dodržen určitý časový eh, úsek. Takže pravděpodobně by nebylo možno zastavit geoblocking ale nahradit eh, návrh ohledně eh, autorských práv eh, poskytnutím té přenositelnosti, to by nebylo úplně v pořádku. Pravidla o zemi původu, tady jsou zase fakultativní, takže tady si musíme dát pozor na to, abychom vlastně nezamezili přístupu jako takovému. Filip Živá je další, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci taky nejdřív poděkovat zpravodaji či navrhovateli a stínovým navrhovatelům. Mám čtyři body. Za prvé k otázce verifikačních kritérií eh, země pobytu. Pozměňovací návrhy 8 a 12 eh, to činí povinným a je tady tedy seznam, eh, který by měl být z mého pohledu spíš uzavřený než otevřený. Poznámka číslo dvě. Tím, že aktem v přenesené pravomoci dává Evropské komisi možnost modifikovat kritéria, to z mého pohledu představuje problém, protože pokud eh, chceme o všech těchto věcech eh, rozhodovat, tak je to proto, že jsou důležité a akt přenesené pravomoci by vlastně ve svých důsledcích mohl spochybnit to, co jsme rozhodli my tady. Tak to už by byl pro mě problém. Za třetí, definice dočasné přítomnosti. To je obrovsky důležité, protože to tady umožňuje skutečné právo na eh, tu přenositelnost a zabraňuje to riziko extenzivního výkladu. Tady vlastně by přeshraniční přístup obešel eh, určité principy. Takže pozměňovací návrh 67 hovoří o dočasném charakteru. Eh, ten je velice zásadní. Poslední bod, paní předsedkyně k otázce licencí. Zdá se mi, eh, abychom tady neohrozili eh, určitý vývoj eh, kolem, toho společného, kolem té společné zprávy a směrnice o společné zprávě. Takže si myslím, že by to nařízení mělo navrhnout přenositelnost obsahu a zdůraznit, že se netýká licencí. A tady si myslím, že by Eh, asi měli, chom, měli bychom eh, podpořit pozměňovací návrhy 45, 44 a 68. Andreas? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl eh, poděkovat paní zpravodajce Pavlové. Domnívám se, že jednání o směrnici o portabilitě přenositelnosti eh, byli dosud eh, velmi konstruktivní. Děkuji za to všem kolegům i panu kolegovi Zulovi. Eh, proto musím zmínit čtyři body. Možná, že politicky bychom si hm, to přáli trošku jinak, ale u této směrnice nejde o otevřený přeshraniční přístup, nýbrž přeshraniční Eh, přenositelnost, která tady musí, má být umožněna. To jsou dvě různé věci a politicky se na ně díváme různě. Mm, také podporuje, a říká to paní Králkin, že eh, ve směrnice se měla stavovat i na služby zdarma, pokud chceme. Za druhé, myslím si, že potřebujeme praktickou a efektivní a pragmatickou metodu přeskoušení sídla občana či bydliště. To, jestli to bude eh, na provozovateli, nebo jak to vlastně bude, to ještě bude třeba přeskoumat soudně. Prostě měl by být eh, vypracován seznam, který eh, obstojí také eh, vizavy budoucím technickým potřebám. Chci ještě poděkovat paní panové a hm, říct, že ehm, de facto hm, musíme dosáhnout řešení, které bude také funkční Ovšem je tady třeba také, aby to bylo opravdu eh, jasné, aby to bylo efektivně fungující, takže ta, eh, eh, ta, ta ten termín zavedení, tady se hovoří o 12 měsících, no hm, nevím, jestli je to nejlepší. Děkuji. A osobně by jenom chtěla říci, že jsem ráda, že vidím eh, tolik eh, takový zájem eh, mezi členy tohoto výboru o toto téma a takové to nasazení. Dobře, my to chceme tedy otevřít přeshraniční přístup, tedy částečně, ale neměli bychom tímto chtít podporovat přeshraniční prodej. Ale Eh, každopádně eh, eh, opravdu by si chtěla také mít možnost sledovat svůj oblíbený seriál britský zde v Bruselu. Tak, Marko Zolo, přejete si ještě něco říci na závěr? Ano. Děkuji. Chtěl bych poděkovat kolegům za komentáře. Myslím si, že mnoho z toho, co bylo řečeno, je řešitelné a porádíme si s tím na našich schůzích. My bychom chtěli eh, toto uzavřít co nejdříve a chtěli bychom zajistit, aby byly k dispozici všechny informace, které jsou potřebné pro to, aby nevznikaly šedé zóny, aby vše bylo proveditelné a vítáme veškeré poznámky, které eh, budou k tomuto věci. Ano, děkuji. Eh, příště se k tomu vrátíme, eh, až budeme hovořit 26. září o kompromisních návrzích. Takže děkuji.